Madame la présidente et chère Linda, mes chers collègues. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, pane generální řediteli, rád bych eh, navrhl, že bychom navázali na schůzi výboru TAX 2 a zahájili toto společné zasedání výboru TAX 2 a DEVE. Chci přivítat paní předsedkyni McAven a všechny poslance a poslankyně, jak výboru DEVE, tak výboru TAX 2. Mluvit budeme o konsekvencích agresivního daňového plánování na rozvojové země. Společně s Lindou Makavan jsme chtěli uspořádat společnou výměnu názorů a já bych tímto chtěl přivítat všechny, kteří souhlasili s tím, že přijdou a podělí se s námi o své zkušenosti. Tuto výměnu názorů provádíme v době, kdy odhalení Mezinárodního konsorcia novinářů společně s určitými dalšími činnostmi, mimo jiné eh, slyšeními zde v parlamentu, konanými pod záštitou výboru TAX 2 a na základě činnosti dalších v OECD a jinde, zjišťujeme, jak rozsáhlé je vyhýbání se daní ze strany některých velmi e, velikých nadnárodních korporací a jaké jsou jeho dopady hospodářsky i politicky to. A to mluvíme tedy o dopadech v celé řadě států. Tyto dopady zažíváme v podobě obrovské nerovnováhy a nespravedlnosti v členských státech, jen bohužel ty konsekvence jsou daleko horší ve zbytku světa. A proto jsme nabili dojmu, že ještě před dokončením práce ve výboru TAX 2, vzhledem k prioritách, eh, vzhledem k prioritám výboru DEVE, by bylo vhodné uspořádat takovouto schůzi, jakou pořádáme právě dnes zde v Bruselu. To je z mé strany zatím vše a teď rád předávám slovo Lindě McEwen, která spolu předsedá tomuto slyšení. Eh, děkuji vám, pane Lamasure. Je velice důležité, aby naše dva výbory spolupracovaly na tomto důležitém tématu. Pro eh, ty z vás, kteří nepracujete na otázkách rozvoje, eh, bych ráda řekla, že v září loňského roku mezinárodní společenství spustilo novou fázi mezinárodní rozvojové pomoci, eh, která má podporovat cíle udržitelného rozvoje až do roku 2030. V základu tohoto proběhla v červenci loňského roku významná konference v Addis Abeba, kde mezinárodní komunita řekla, že potřebujeme financovat rozvoj na příštích 50 let a musíme to dělat pomocí, prostřednictvím ODA, soukromého sektoru, ale jeden z největších sektorů příjmu musí být mobilizace prostředků v rozvojových státech. To bude ten hlavní zdroj financování rozvoje na, na, na dalších nějakých 15 let. To je dobře. Ale když pak slyšíme, že e, celá řada rozvojových zemí má velké obtíže s výběrem daní, a to proto, že za A na ně tlačí nadnárodní korporace, aby dostali nízkou daňovou sazbu. Jinými slovy se podporují v tom, aby tam do těch zemí přišli a nebudou platit víceméně téměř žádné daně. A nebo za B, existují obrovské toky nelegálních peněz, které eh, odcházejí z těch zemí, končí na bankovních účtech na celém světě, nejenom v Panamě, ale v Londýně a v jiných státech pak si myslím, že je skutečně důležité, abychom spolupracovali a snažili se tomuto dále zabraňovat, protože slušnou společnost nemůžete postavit bez důvěryhodného daňového základu. Víme, eh, že společnosti se vyvíjejí tím, že vytvářejí bohatství, ale že zajišťují, že stát to bohatství může využívat k tomu, aby stavěl veřejnou infrastrukturu a dále rozvíjel svou společnost. V loňském roce Kolegyně Eli Schlein vypracovala zprávu o vyhýbání se daní a praktikám daňových úniků v rozvojových zemích ještě před summitem Addis Abeba. Ta zpráva prošla parlamentem, byla schválena velkou většinou a nyní potřebujeme přestat s těmi slovy, pane Lamasure, potřebujeme činy a já jsem velice ráda, že vy jste odhodlán společně s celým vaším výborem zavést změny do politiky EU a do způsobu, jakým, jak EU působí na mezinárodní scéně. Byla odvedena spousta práce na úrovni OECD, ale teď potřebujeme něco podobného v Evropě. Veřejnost to od nás žádá. Je už nebaví poslouchat eh, o, řeči o těchto problémech. Všichni neustále říkají pouze, ano, je to problém, musíme s ním něco dělat, ale nic se neděje. A lidé mají pocit, že jsou to právě oni, kdo za to platí eh, platí za ty, kterým se daří schovávat své peníze v offshoreových daňových rájích. Takže je to velice důležité téma pro naši důvěryhodnost. Proto jsem velice ráda, že tuto debatu spořádáme. Proběhnou dva panely odborníků. A já doufám, že oni nám právě řeknou, co děláme, co je špatně, jak bychom mohli pracovat více. Ale ještě předtím chci s velkou radostí přivítat eh, pana Stefana Marsevisiho, nového ředitele DG Devco, který se těmito otázkami zabývá už dobu, ale nedávno byl jmenovan generálním ředitelem eh, v rámci DGDF. Já vím, že v rámci DGDF máte jedno malé oddělení, které se zabývá daněmi, ale eh, jak můžeme navázat na tu konferenci v Addis Abeba? Eh, jak můžeme zajistit, že s vámi bude spolupracovat zbytek komise, aby se nám konečně podařilo něčeho dosáhnout v této oblasti? Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Díky, pane předsedo. Díky vám všem za pozvání. Zde nahrazuji komisaře Mimicu, který má eh, jiné úkoly pro dnešní den, ale dovolte mi jasně říci, že jsme plně zavázáni vůči této agendě. Pakliže mohu jmenovat jeden klíčový příklad, jak eh, generální ředitelství komise řeší naše problémy a problémy našich rozvojových partnerů. Pak eh, musím zmínit hlavně klíčové slovo spravedlnost, dobré příjmy, dobrá zpráva věcí veřejných. Věcí veřejných. To je ten politický mix, který nám pomůže eh, najít správný směr. Takže, a to je důležité nejen pro dnešní debatu, to důležité pro celou naši práci. Eh, my, jak jste správně řekla, paní předsedkyně, jsme se podíleli i na agendě Addis Abeba a agendě pro rok 2030 pro udržitelné cíle. Klíčové sdělení z těch diskusí, což je pak výzva pro nás do budoucna, zahrnuje eradikaci chudoby a udržitelný rozvoj, kterého nepůjde dosáhnout, pokud země nezačnou řešit otázku svých věře, veřejných financí. A pak došlo ke skandálu Panama Papers. Svým způsobem je to tedy globální odpovědnost a vidíme, že jak si naskakujeme do jedoucího vlaku a najednou jsme si uvědomili, jak rychle ten vlak vlastně jede. Zjistili jsme, že je více než 1 bilion amerických dolarů, který každý rok je, řekněme, prohnán nelegálními finančními kanály. Takže když si vezmeme kontinent, jako je Afrika, kam všichni investujeme v oblasti rozvoje, dobré zprávy věcí veřejných, tak ty ztráty jsou zhruba 6% HDP, eh, který Afrika každoročně produkuje. Takže mluvíme o hodně penězích. A musíme to řešit tak, jak navrhl panel, kterému předseda eh, Tamil Beky, bývalý předseda Jihoafrické republiky. Je potřeba spolupracovat, a tuto problematiku řešit. Jak jsem řekl na úvod, je to myslím, nejlepší příklad toho, jak spolupracujeme, tedy my jako komise s rozvojovými zeměmi. Musíme pracovat globálně a koordinovaně. Nemůžeme mluvit o nás a vás a vzájemně se poučovat. Je potřeba skutečně najít ten správný mix přístupů z obou stran. Jak víte, komise před časem vypracovala dokument, který se jmenuje Collect More, Spend Better, to znamená vybírejte více, utrácejte lépe, který se zabývá efektivnější daňovou politikou, definicí daní, eh, vybíráním daní a eh, jde tam také o to, jak využívat tyto prostředky eh, za účelem rozvoje. Tento dokument je založen na komuniké, které jsme přijali v roce 2010. Tam šlo o daně a rozvoj. A je to základ pro velice dobrou spolupráci mezi komisí a parlamentem. Takže nezačínáme z ničeho. Máme omezené zkušenosti, to samozřejmě, ale existují důkazy i o našich závazcích o tom, že chceme se do budoucna zlepšit. Takže více vybírat daně. Tady jde o vyhýbání se daní, eh, nelegální daňové toky a tak dále. A jde o efektivnější využívání příjmů a jejich transformaci do veřejných, veřejných statků a zboží. Ono se hodně mluví o tom úzkém spojení mezi námi a rozvojovými zeměny, zeměmi. Jsou zde takové dva principy. Jednak eh, vedení příkladem a globální partnerství. To vedení příkladem to je eh, něco, co se často může zneužívat. Musíme být všichni velice eh, skromní, ale zkrátka naší snahou je více věci regulovat na úrovni EU. Poslední balíček pro boj s daňovými úniky na úrovni EU se snaží harmonizovat daňovou politiku EU a rozvojovou politiku EU tak, abychom vypracovali společný evropský postup. To je více než politická soudržnost. Je to aktivní, proaktivní politika, kterou se má něčeho dosáhnout. Není to jen kontrola toho, co jsme udělali. Kombinujeme zde to, co děláme pro sebe a to, jakým způsobem přispíváme do těch globálních partnerství. Velice brzy pak zahájíme diskusy se členskými státy a ostatními e, aktéry, kdy budeme hodnotit dopad těchto daňových politik, daňových politik jednotlivých členských států na rozvojové země v rámci platformy e, pro dobrou daňovou zprávu. Co se týká globálních partnerství, Eh, více vybírat, lépe utrácet. Eh, v tom dokumentu identifikujeme 10 oblastí, jak můžeme podpořit lepší zprávu věcí, věcí veřejných v daňových oblastech a eh, rozvíjet inkluzivním způsobem mezinárodní daňové standardy. Opět, není to výsledek procesu, který by byl jednostraný. Tak bychom se daleko nedostali. Ta daňová iniciativa Addis Abeba byla založena námi a ostatními partnery, abychom tento dvojí přístup posílili. To znamená, chceme mobilizovat domácí příjmy a chceme podporovat transparentní daňové systémy na celém světě. Daňové příjmy jsou velice důležité, ale zpráva veřejných financí, zpráva peněz daňových poplatníků v rozvojových státech je přinejmenším stejná výzva protože předpokládá agendu správné zprávy eh, věcí veřejných, nejen kvantitativně, ale také z hlediska odpovědnosti institucí vůči daňovým poplatníkům. A koncept daňových poplatníků v rozvojových státech je už příliš dlouho konceptem, na který se pozapomíná. Občas to eh, nahrazuje ODA, občas to nahrazují různé jiné pojmy. Nicméně tato agenda má přispívat k tomu, aby občané těchto zemí byly v centru definicí našich politik. Takže my na té platformě pracujeme, snažíme se tu platformu pro spolupráci v daňových oblastech nastartovat, eh, spolupracujeme s OSN, snažíme se definovat a revidovat příslušné manuály, spolupracujeme s OECD, snažíme se podporovat eh, nový rámec proti BEPS. Spolupracujeme s MMF, zavádíme solidní partnerství prostřednictvím nejrůznějších programů, zejména prostřednictvím svěřeneckých fondů týkajících se daňové politiky a snažíme se zavádět lepší zprávu národních zdrojů. Rád bych upozornil na jednu iniciativu Evropské komise, která už je několik let stará. Eh, což byla iniciativa na podporu eh, daňové zprávy. A teď se snažíme tuto politiku rozšířit na další oblasti. Souvisí to vlastně s řetězcem přidané hodnoty u produktů, zejména na přidanou hodnotu v oblasti zprávy věcí veřejných. Takže to je ta mozaika, ve které se pohybujeme. Na závěr mi dovolte říci, jak jsem řekl na úvod, že toto není nová oblast pro eh, rozvoj, není to jen nový způsob, jak dělat eh, staré věci, ale je to způsob, jak zlepšit globální zprávu, globální ekonomiku. A je to v samotném jádru naší politiky. My se budeme řídit oběma principy. Nebudeme se starat jenom o ostatní, budeme se starat i o sebe. Když bychom to nedělali, nebyli bychom důvěryhodní. Takže jsme připraveni navázat na to, co jsme zatím dělali, co spolu děláme. Jsme připraveni i dále posilovat naše partnerství s parlamentem, abychom společně mohli najít nejefektivnější způsob, jak řešit eh, tento ne fenomén, je to spíše strukturální otázka, a kter, eh, je to otázka, kterou lze tak řešit pouze strukturálně. Můžete se spolehnout na naši spolupráci, jsme připraveni poskytnout vám naše know-how v rámci tohoto postupu, který je tak důležitý pro naši společnou práci, tedy jak v oblasti rozvoje, tak v oblasti transparentnější zprávy věcí veřejných na celém světě. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Děkuji vám, pane řediteli, za eh, komplexní prezentaci a gratuluji eh, k vašemu novému místu. Přeji hodně úspěchu. A Nyní bych eh, otevřel diskuzi v rámci prvního panelu. Jak už eh, naznačila Linda, zorganizovali jsme eh, diskuzi v rámci dvou panelů. Já budu předsedat panelu prvnímu a Linda druhému. Takže v rámci prvního panelu použil Patrik Olomo za Africkou unii nakonec nemohl na dnešní slyšení dorazit. Omlouvá se. Nicméně Máme zde další tři řečníky, velice kvalifikované odborníky, kterým tímto děkuji za jejich přítomnost. Je to pan Boris, který je Vedlečím odborníkem a pedagogem na právnické fakultě e, Univerzity v Nairobi, ale působil v celé řadě dalších zemí ve Rwandě, v Jižní Africe, na Lancasterské univerzitě ve Vídni. Pak tady máme pana Montese, který je poradcem pro finance a rozvoj eh, v South Center v Ženevě. I a ten se věnuje pedagogické a výzkumné činnosti v řadě zemí na Sri Lance, na Filipínách, na Singapuru, Honolulu a v Helsinkách. a studoval také eh, na Stanfordu eh, v Kalifornii. A paní eh, Chardonnay je třetí odbornicí, je poradkyní Oxfamu pro daňové záležitosti a záležitosti nerovnosti. V rámci Oxfam působila v řadě zemí je obeznámena samozřejmě s problematikou Evropské unie, byla také ve Washingtonu společně s námi paní Chardonnay. Se věnuje také pedagogické činnosti a problematice ženských práv ve Francii. Takže já bych poprosil všechny vystupující, aby hovořili eh, maximální délce pěti minut a aby mm, představili eh, svou prezentaci a pak dostanou eh, slovo eh, naši poslanci. Takže nejprve paní Boris. Děkuji za pozvání na vaše dnešní slyšení. Cením si času, který jste mě dali k dispozici a uh, já se podívám na eh, externí eh, strategie eh, a na to, jaké mají dopady na africké země. A zaměřím se na výzkumnou studii, která se věnuje Keně. Podíváme se na proces reformy, jak tam probíhal, jak vypadá současná situace. To, čeho jsem se všimla já v externí strategii Evropské unie, je, že hovoříte o spravedlivé korporátní dani, o tom, že třeba eh, potýkat se s eh, abuzivními daňovými praktikami a že se chcete zaměřit na transparentnost, výměnu informací a férovou daňovou konkurenci. Eh, daňová zpráva to je skutečně mnohem širší téma, než jak ho pojednává vaše strategie. Já bych si dovolila toto téma trochu doplnit nejenom o efektivitu a účinnost, ale také no, spravedlnost, férovost, odpovědnost, to už samozřejmě zde zaznělo, otázka odpovědnosti a transparentnosti se zdá být eh, stále prosazovanější, ale možná trochu na úkor těch ostatních hledisek. Co bychom tedy měli zdůrazňovat? Ehm, vy jste tady hovořili v předchozím zasedání o státní pomoci, i tam má dopad na, na rozvojové země politika, která se chce eh, zaměřit na eh, lepší vynakládání prostředků a lepší výběr daní eh, si myslím, že není úplně přesně formulovaná. Spíše bych to obrátila. Především v Africe jsou země s velice špatnými výdajovými politikami. Kdybychom příliš dbali na výběr daňových prostředků, Ponechávali bychom tam prostor pro korupci při výdajových eh, činnostech eh, a a program z aby eh, Abeby o tom také hovoří. Otázka platformy pro dobrou zprávu, to je dobrá věc, ale chybí parametry, například to, jak by evropské země mohly vlastně podkopávat svým úsilím úsilí jiných eh, států. Tak jinými slovy je třeba si nastavit jasně parametry dobré zprávy a řízení. Eh, je potřeba si zvolit také výběrová eh, kritéria pro to, jaké státy za jakých okolností zařadíte na černou listinu. A vidím, že tady ještě panují určité nejasnosti. Já to pak budu vše prezentovat na Keni, která je jedna mm, z těch průměrných příjmových zemí eh, Afriky. Jsou tam země, které jsou méně rozvinuté. Kenia je ovšem zajímavá, protože v roce 2004 jsme se pokusili eh, řešit v rámci eh, případu u Unilever eh, daňové ztráty, ale tehdy jsme k tomu neměli dostatečné kapacity. Od roku 2004 eh, proběhlo všem proškolení daňových a finančních úřadů, například OECD zaplatila proškolení daňových správců. V roce 2012 byl spuštěn další případ, tentokrát Karoutury, a ten je velice důležitý, protože Eh, to nebyla mm, firma eh, ze severu, ale indická nadnárodní eh, společnost, a což jenom naznačuje, že se nám situace ještě více komplikuje, protože většinou to byly dříve jenom firmy ze severní polokoule přicházející s neferovými praktikami, ale teď je mm, ten obrázek mnohem širší, doplňuje se o středně velké nadnárodní firmy, které provádějí ty stejné neetické postupy jako eh, firmy ze severu. Před eh, případem Karutury, ten ještě tedy není ukončen, ale bylo mi řečeno, že jsou tady ještě další tři firmy, které jsou viněny eh, z převodních cen. Takže zdá se, že se případy tedy šíří, dokonce se zdá, že jedna britská firma je tím postižena. Probíhají změny, pokud jde o výměnu informací a víme, že i Spojené království zde změnilo svůj postoj a je sdílnější. V Německu se řeší také jeden eh, doposovat otevřený případ, eh, kde eh, si africké daňové úřady žádají Eh, o výměnu informací. Takže transparentnost se možná zlepšuje, ale stále ještě není dostatečná. Některé členské státy se nestaví k zemi, jako je Kenia, dostatečně transparentně. A pak jsou tady ještě africké nadnárodní firmy. Já už jsem mluvila o té indické společnosti, o globálních severních firmách, ale jsou to i firmy z Nigérie, z Egyptu, z Kenie. Jsou to také nadnárodní společnosti vlastně. Takže daňová konkurence eh, začíná být stále komplikovanější, je to více vrstevnatý prost, problém a pokud nebude dostatečná transparence a výměna informací, bude to stále složitější. Kenya bude nejenom potřebovat informace získávat od třetích zemí, ale bude je muset také stále častěji poskytovat. Takže to jsou změny, ke kterým teď eh, dochází v souvislosti s bojem proti eh, eh, BEPS. Naším problémem je, že e, e, tato koncepce zatím neřeší důlní průmysl, který má svá specifika. Kromě toho řešíme nadále problémy s transferovými e, cenami, protože daňové úřady někdy vlastně ani nevidí, jakou metodiku pro tyto praktiky použít. V BEP se nehovoří také o subdodávkách, přitom subdodávky jsou stále častěji zneužívány. Kenya má přístup Eh, ke srovnatelným eh, informacím. Takže činnost úřadů se zrychluje a zlepšuje, ale chybí nám eh, srovnatelné databáze. Některé databáze, jednu databázi používají státní úřady, jinou auditní firmy jako Pricewaterhouse, Coopers, takže potýkáme se také s problémem v oblasti kapacit. To už nejde jenom o výběr daní samotných, ale chybí účetní kapacity, kapacity v soudnictví, eh, v oblasti daňového výzkumu. A problém s kapacitami je tedy eh, stále se eh, rozšiřující. A to je ode mě vše. Pane předsedo, děkuji. Děkuji vám. A... A nyní předávám slovo panu Manuelovi Montesovin. Máte také pět minut. Okay. Uh, thank you very much. Dobře, děkuji vám. Je mi velikou ctí, že mohu promluvit zde v Evropském parlamentu v tomto výboru. Já pracuji pro uh, South Center, což je mezi vládní uh, subjekt pro rozvojové země. Jsme v podstatě jako funkční ekvivalent OECD, ale jsme vlastně eh, daleko více, na 20 lidí v Ženevě. Myslím si, že v OECD má asi 2000 zaměstnanců jenom v Paříži, takže nás je eh, daleko méně. Máme 52 členských států, v Nikar- eh, Nikaragua se připojí v červenci, takže je nás bude 53, je tam Brazílie, Čína, ale i malé země jako Mali. Zatímco OECD má pouze 34 členských států. Takže jedna z nejdůležitějších věcí, které chci říci, je následující. Jak zaznělo už na začátku, zajištění toho, aby rozvojové země mohli vybrat dostatečné prostředky na to, aby zajistili svůj udržitelný rozvoj, to by měla být klíčová priorita pro všechny. Agenda 2030, která se eh, rozhodla eh, v rámci OSN, to by měl být univerzální program pro všechny pro celý svět, ale jak také zaznělo na začátku, jedno, jedno z největších omezení pro dosažení těchto cílů je právě to, že rozvojové země nejsou schopné sami vybrat dostatečné zdroje na to, aby mohly investovat do infrastruktury, vzdělání, rozvoj průmyslu. A proto v celé řadě případů potom jsou velice závislé na vnějších zdrojích. Jedna z nejdůležitějších studií, která vznikla v Africe, to byla právě ta uh, zpráva Mbeky o nelegálních finančních tocích. A to, jsou, to je důležité slovo právě tedy illicit v angličtině, nikoli illegal. A proč tam používají právě tento uh, pojem? 60% toků, finančních toků podle jejich odhadů, které jsou k dispozici pro daňové úřady v Africe, jsou legální finanční toky. Tedy nelegální tvoří pouze 35 Tom, tím se myslí třeba příjmy z pašování, eh, z eh, nelegálního obchodu. Ale například eh, ne, nekalé ceny, nekalé nastavování cen to je jedna z věcí, eh, které, na které se zaměřuje OECD, třeba nebo dvojí vystavování dvojích faktur pro mezinárodní obchod. Třeba Švýcarsko je jedním z největších vývozců mědi. Také čokoládu eh, vyvážíme hodně, ale nepěstujeme kakao. A proč měď? Protože měď se vyrábí, produkuje v Zambii, Potom se ta měď prodává švýcarské společnosti a to nikoli za světové ceny. A to je všechno zcela legální. To není, ale je to problém s tím vybírání prostředků doma. A jak to udělat, aby to, co je vlastně legální, se mohlo nějak změnit. Aby tedy země, jako je Zambie, byla schopna prová prodávat svoji měď za světové ceny. Nikoli, aby se to za ty světové ceny prodávalo až když to dospěje k té švýcarské společnosti. Zambie potřebuje samozřejmě daňové výnosy a daně v Zambii jsou vyšší pro firmy než daně, které platí ta švýcarská firma. To znamená 60% finančních eh, toků těch nescela, těch, které nejsou zcela v pořádku, jsou přitom zcela legální. Takže jedno z největších zklamání, ke kterému jsme dospěli na konferenci v Addis Abeba, pokud jde o financování rozvoje, bylo, že, eh, celá, že několik eh, rozvojových zemí chtělo, aby z výboru pro daně v rámci OSN byl nějaký oficiální výbor. Ale bohužel eh, OECD samozřejmě má 34 členských států, sekretariát je odpovědný všem těmto členským zemím. Program tedy všech, tohoto výboru musí být, jak si musí vyhovovat všem členským státům a jakmile, i kdyby třeba jeden členský stát vznesl námitku, tak by to byl problém. A jak už tady říkala moje druhá kolegyně, tak pokud jde o erozi daňového základu a přenosy eh, jaksi, eh, zisků, tam v této oblasti jsou dvě, dva základní nebo několik základních problémů. První z nich jsou přebytky, tedy schopnost země nebo nějakého konzultanta, když pracuje pro uh, mezinárodní nadnárodní společnost, zdanit své příjmy vlastně. A zase ten daňový uh, příklad potom ze Zambie. A pokud by OECD mělo více daňově orientovanou politiku, tak by to právě umožňovalo tedy eh, tyto vyvažovací přístupy. Aby jaksi to celé ne, se nerozhodovalo jenom v OECD, kde jaksi všechno mohou blokovat i třeba jediní jednotní členové OECD. Děkuji mnohokrát a teď paní Chardonnay. Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali Nejdříve bych chtěla říct něco o Oxfamu. Je to nevládní organizace, která funguje ve více než 90 zemích a bojuje proti nerovnosti a chudobě. Otázka daní je naprosto klíčová, když se podíváte na tedy situaci, pokud jde o nerovnost. A všechny země tady, jak se se stýkají s, s stejným problémem a proto jsem dnes tady. Vy, také jsem byla na té daňové platformě, kterou jste zmínil, která chce právě postavit most mezi Evropou a rozvojovými zeměmi. Proto si myslíme, že je velice užitečné, že Evropská komise vypracovala vnější strategii pro účinné zdanění. První základní element této strategie je přehodnocení tady kritérií dobré zprávy. A tady bych chtěla zdůraznit to, že většinou ti, kteří rozhodují zde v Evropě, se zaměřují na uh, tedy taj, utajení informací, ale my si myslíme také, že jsou daňové rájme, ra, daňové ráje, na které se nezaměřujeme dostatečně. Takže my si myslíme, že Evropská komise by se měla více zaměřit také i na efektivní zdanění. Ona to dělá, ale pouze, když hovoří o nekalých praktikách. Já myslím, že celá řada eh, zemí má, jak si nemá na výběr. A to proto, že prostě má konkurenty v daňové oblasti na celém světě. A proto nakonec všichni, eh, jak se snižují, snižují, snižují daně a tak dále. To vlastně říká i paní Lagarde. Další problém, ke kterému dochází, je, že jaksi výsledky OECD a BEPS mají, eh, na, jaksi, pokud jde o strategii Evropské komise, velkou převahu. A tady je jedno riziko, a sice, že eh, rozvinuté země jaksi budou vnucovat rozvojovým ty, ta kritéria v rámci BEPS. Ale já musím zdůraznit, že když se tato kritéria stanovovala, tak rozvojové země nebyly u vyjednávacího stolu. A další zajímavá věc je, že my už jsme tady hovořili o černé listině a zajímala jsou kritéria nebo ten proces sestavování takové listiny. Já bych vám chtěla eh, připomenout, že to není žádná novinka. Tady na tom obrázku vidíte, že v roce 2000, 2009, 2015 už se hovořilo o takové černé listině. A my se teď nemůžeme tady eh, dovolit prostě jenom kopírovat to, o čem se hovořilo v minulosti. My nenavrhujeme žádnou takovou černou listinu. Eh, nebo její odstranění. Ale myslíme si, že ta kritéria pro zařazení někoho na tu listinu by měla být objektivní a neměla by se zaměřovat jenom na transparentnost. Doufám, že to bude užitečné i pro uh, tu vaši zprávu, kterou teď vypracováváte, protože tady, tam se také hovoří o kritériích. Mělo by se tam zařadit také tedy škodlivé daňové praktiky, protože celá řada eh, zemí, i rozvinutých, má takovéto praktiky, Například Oxfam dnes eh, zveřejnil zprávu, kde se hovoří o eh, těch praktikách, které identifikovala Evropská komise. A v podstatě tady teď Spojené království, na základě toho se dá považovat za daňový rám, ráj. Já si myslím, že Evropská komise by mohla toto lépe koordinovat i s rozvojovými zeměmi, aby bylo možné tady vytvořit vyváženější platformu. Eh, dále by něco takového nemělo jak si škodit, trestat ty rozvojové, rozvojové země. Liberie například je na černém eh, listině, eh, teď proti ní existují sankce, zavádějí se sankce a Liberie samozřejmě má problémy, pokud jde o daně ale rozhodně by to neměla být země, která by měla být prioritou, pokud jde o daňové ráje. Myslím si, že rozhodně existují na světě daňové ráje, které jsou nebezpečnější. Takže je třeba také se zaměřit na to, abychom rozvojové země netrestali dvakrát. Stávající proces už se nám v tuto chvíli zdá být příliš spolitizovaný. Jak už jsem říkala, ta černá listina může fungovat pouze v případě, že budou existovat objektivní kritéria pro zařazení, takže pokud samozřejmě se do toho procesu budou zapojovat pouze členské státy EU, no tak prostě bude ta listina odpovídat jejich zájmům. A já doufám tady, že Evropský parlament v tomto smyslu tady se zasadí o objektivní kritéria. Vždycky budou existovat země, které nebudou ochotné spolupracovat. A právě proto může černá listina fungovat pouze v takovém případě, když budou existovat sankce. Když nebudou sankce, no tak samozřejmě některé země sice budou chtít se chránit svoji eh, pověst, ale viděli jsme v nedávných skandálech, že to nestačí. A poslední věc, kterou chci zdůraznit, je, že Evropská unie by se měla zamést před vlastním Prahem. Nemůžete se zaměřovat pouze na země, které nejsou vašimi spojenci či nejsou evropské země. A pokud muž musí existovat eh, černá listina, měla by na ní být také Amerika. A to neříkám jenom já, to říká pan, eh, to říkal už v roce 2009 eh, tehdejší premiér pan Juncker, takže je to nesmírně zajímavé, že eh, tedy vidíme, jak politická může taková černá listina být. To jsem chtěla tady zdůraznit. Také tady je celá řada dalších věcí, o kterých bych s vámi chtěla hovořit. Upozornit například na výsledek Rady ECOFIN, která bude se konat zítra, ale Myslím si, že budeme mít ještě více času na otázky a odpovědi až po tomto úvodním kole projevů. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem třem řečníkům. Myslím si, že tady zazněly některé velice zajímavé připomínky a návrhy. A dovolte, abych osobně zmínil dvě připomínky. Za prvé k té černé listině. Dnes eh, odpoledne, vlastně po obědě, jsme o tomto tématu hovořili. A skutečně se, je to nesmírně obtížná záležitost. Paní Chardonnay říkala několik zajímavých věcí k tomuto tématu. A je tady jasné, že tady ty takzvané nespolupracující země Eh, musí být tedy, musíme na ně ukázat jasně prstem, musíme na ně uvolit sankce. Ale jak jste říkala, paní Šadoné, eh, někdy jsou to skutečně takové malé ostrovní státy, které až tak, jak si významné nejsou. Ale zároveň, když cestujete po světě, tak si uvědomíte, že vlastně celý ten koncept daňového ráje se liší v celém světě. Ve Washingtonu například považují za daňový ráj Irsko. A to pouze proto, že má nízkou daňovou sazbu 12,5% v porovnání s americkou daní, která je 35%. Takže se v Americe to, to považují za skandální, tady nekalou hospodářskou soutěž. A to samé se tedy vlastně týká třeba britských panenských ostrovů. Někteří z nás říkají, že když už budeme sestavovat černou listinu, kdybychom to udělali, byla by z toho diplomatická noční můra. Je tam tady velký otazník a já děkuji za to, že jste na to upozornila. Bylo pro nás velice zajímavé si vyslechnout, co si o tom myslíte vy a ještě bude zajímavé si vyslechnout, co si o tom myslí pan zpravodaj Kofold. Potom pan Montez říkal něco zajímavého o práci OECD, o fungování této organizace. A já bych také chtěl vlastně teď vyzdvihnout roli OECD. Samozřejmě, jak říkal pan Montes, OECD e má jenom 34 členských států. Ale role či rozhodnutí OECD vlastně nejsou rozhodnutí, jsou to spíše taková doporučení, ale přesto všechno u celé řady témat právě díky práci generálního ředitele OECD projevila záměr jak se zapojit do akčního plánu BEPS eh, ty největší země. A to i včetně tady celé řady rozvojových zemí, které nejsou členskými státy OECD, pokud jde tady o eh, tu Tadoňovou otázku. Takže já bych navrhoval, abychom společně s Angelem Guriou uh, uspořádali mezinárodní panel k tomuto tématu, kam bychom pozvali odborníky ze všech těchto zemí, uh, které spolupracovaly nějakým způsobem na iniciativě BEPS. Toto je poměrně nedávná myšlenka, která vzešla z OECD. Ještě jsme neměli často nějak zorganizovat či formálně sepsat. Ale toto je něco, na čem společně pracujeme s Evropským, parlam- s Evropským parlamentem tady a s OECD. A pro historii by možná bylo dobré tedy, aby takový projekt fungoval že, a aby bylo jasné, že tady ty největší organizace něco, se o něco takového zasazují. A mělo by tam být zapojeno skutečně množství, velké množství zemí, včetně těch rozvojových. Mám tady dvě žádosti o slovo a poprosil bych, aby se všichni řečníci omezili na dvě minuty. Fabio De Mazi a potom Ashley Fox a nakonec pan Kofold, aby zakončil tuto diskusi. Já se omlouvám, nejsem zvyklý na to, že jsem první řečník. Děkuji před, především za vaše nesmírně zajímavé informace a chtěl bych říci, že ani pan Juncker neřekl, nejenom pan Juncker řekl, že USA by eh, měly být na černé listině, ale minulý týden nám to řekl i vysoce postavený úředník a i lidé ze eh, výzkumné služby kongresu, kteří tady nebyli až tak úplně otevření z eh, diplomatických důvodů, protože jsou zaměstnanci kongresu. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Často slyšíme, že celá řada rozvojových zemí nemá technické kapacity na to, aby se mohla účastnit vzájemné výměny informací. A takže jaký je váš odhad kolika zemí se to týká. A vzhledem k tomu, myslíte si, že by bylo vhodné, aby existovalo veřejné tady vypracovávání zpráv pro jednotlivé země, aby bylo možné identifikovat, kde tedy případně nadnárodní společnosti se věnují nějakým takovým zvláštním podezřelým aktivitám a jaká další opatření v zájmu transparentnosti by tedy nejvíce prospěla těmto zemím, aby byly schopné tedy vysledovat vůbec takovéto nelegální toky. Vzhledem k tomu, že například panamské dokumenty jak si poukázali na některé eh, třeba úřední osoby a tak dále. Děkuji. Děkuji vám. Fabio. Ashley Fox má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval všem řečníkům a mám dvě otázky na druhého řečníka, který hovořil o prodeji eh, mědi ze Zambie. Vy jste hovořil, nebo několikrát jste zmínil, rozdíl mezi tím, čemu jste říkal nelegální praktiky a ty, jak si ne zcela eh, tady illicit které eh, nejsou jaksi až tak zcela v pořádku, ale jsou legální. Ale v angličtině illicit a illegal jsou stejné termíny, takže já ne, ne, úplně přesně nechápu, co tím myslíte, protože v angličtině si toto dva termíny dají zcela zaměnit. Dále, vy jste hovořil o problémech, které, ke kterým došlo v Zambii a které má Zambie tady s dosažením plné ceny za svoji měď. A já se chci zeptat, zda to má něco společného s daňovou politikou nějaké konkrétní země, protože mě překvapuje, že by nějaká daňová politika jak si bránila nějaké zemi, aby prodávala svoji surovinu za tržní cenu. Můžete prosím o tom si více? Děkuji. Ano, já jsem ještě také chtěla poprosit o vyjasnění informací k té Zambii, abychom pochopili, co se přesně děje. A ještě další věc. Já jsem byla v Addis Abebě a tam se skutečně hodně hovořilo o e, daňovém výboru. A a já tady budu takovým agentem provokatérem, ne proto, že bych až tak úplně e, souhlasila s tímto názorem, ale zaznělo tam, že když tedy chceme vytvářet, vytvářet nějakou mezivládní, nějaký mezinárodní výbor, tak proč si myslíte, že by byl úspěšnější ve své činnosti než OECD? Protože pokud to bude v rámci OSN, bude tam spousta členů, někteří nebudou mít zájem na tom, aby se ty otázky vyřešily, protože upřímně řečeno mají třeba i nějaké výhody z těch nelegálních tak, eh, daňových nebo finančních tloků. Takže nevím, jestli tady nejsou určitá nebezpečí eh, s obst- související s obstrukcemi, protože ty peníze mohou jak si skutečně plynout do té země, pokud mohou plynout do nějakých bezpečných zdrojů, kde je možné je potom využít. Ty peníze, jak si se potom nevracejí jak si eh, z těch nadnárodních společností do těch zemí. Nevím, jestli je to otázka eh, nějakých předpisů mezinárodních EU a tak dále, které by mohly něco změnit. Děkuji a teď už dávám slovo panelistům. Každý dvě minuty, prosím, můžete reagovat. Okay. And I'll speak in my... Já vystoupím ve své mateřštině, tedy ve francouzštině, aby tady vznikla trochu jazyková různorodost. Takže zareagovala bych na tu otázku automatické výměny informací. Samozřejmě, že všechny země a rozvojové země mají eh, problémy s kapacitou, ale týká se to i rozvinutých zemí. Například eh, ve Francii je to také problém, dochází ke snižování stavů, eh, škrtá se ve veřejných zprávách i v jiných členských státech Evropské unie. Takže transparentnost je eh, důležitá, pochopitelně, ale zároveň je třeba odrazovat firmy od nekalých praktik tím, že řeknete, že jejich údaje jsou eh, eh, pod kontrolou, je potřeba, aby existoval také účinný tlak eh, občanské společnosti, jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích, aby nutili veřejné veřejnou zprávu a státní úřady k mm, odpovědnosti. Platí to na severní i jižní polokouli. Je potřeba tento tlak vyvíjet. Asi nemáme čas eh, na nějaké podrobné informace, ale ještě bych se možná zmínila o eh, veřejných výkazech. Ono to úplně přímo by nemělo souviset s tou černou eh, listinou. Mm, celý ten proces je vlastně diplomatická mm, záležitost. My to, čeho chceme dosáhnout, je, že firmy tam, kde působí, budou skutečně reálně vykazovat eh, své eh, příjmy. A celá věc má ještě další aspekt. Eh. My to vidíme tak, že hlavním nástrojem pro že nástroje, kterými se snažíme bránit v existenci eh, eh, daňovým rájům, by se měly zájemně doplňovat. Pan Montes, já zodpovím ty otázky, které směřovaly na mě. Myslím si, že eh, ta volba slova illicit, ehm, nezákonný, že to byla mm, správná volba a Jde o to, že je tady celá řada postupů a praktik, které vedou k vyhýbání se daňovým povinnostem, ale které jsou zcela legální a příkladem je, příkladů je celá řada. Řada z nich eh, je v koncepci eh, OECD. Je to například ta zásada oddělených subjektů, kde každý takový subjekt se daní eh, sám a povinností daňových úřadů je zjistit, eh, jaké subjekty to jsou, jaké transakce mezi nimi probíhají, jaký vztah mezi nimi je a zda transakce probíhají za komerčních cen. V případě, že se zjistí, že ceny nejsou um, řádné, tak je potřeba zakročit. Je to ta uh, otázka například běžných tržních podmínek. Ale vemte si uh, třeba ten příklad ze Zambie, kdy, kterou jsem uh, Zmiňoval jsem tam tu švýcarskou eh, firmu a tam vidíme, že eh, dochází k jasnému porušení, že ty, pra, ty, že ty ceny, za kterých se prodává, jsou příliš nízké, ale pokud finanční úřady nedokážou skutečně mm, dokázat eh, zambijským úřadům nebo zambijské firmě, že prodává měď vlastně ceřiné firmě ve Švýcarsku, tak s tím moc nezmůže. A tyto firmy se díky ceřiným společnostem tedy dokážou eh, snižovat eh, své zdanitelné příjmy a eh, finanční úřady nemají možnost, jak prokázat tyto praktiky mezi ceřinými firmami. Nyní pokud jde o daňový, otázku, otázku daní. Ještě předtím, než jsem opustil OSN, tak jsem předsedal um, výboru pro daňové záležitosti, byl jsem tam tedy tajemníkem a, a k věci tam přistupovali trochu jinak, s jinou filozofií než uh, OECD ke svému modelu. Polovina výboru pro daňové záležitosti je jmenována zeměmi OECD. Naše zasedání probíhalo v podobném sále a daňoví odborníci OECD tvořili 50 členů. A je tedy faktem, že mm, takový daňový výbor samozřejmě měl příslušné e, odborné zázemí. Otázka je, zda může dělat politická rozhodnutí. Taková rozhodnutí probíhají na mezivládní úrovni, protože daňový výbor e, OSN může přicházet pouze s doporučeními a to je ten hlavní argument, proč e, rozvojové země si říkají, že pokud jde o stanovování standardů, tak eh, to znamená, že bychom ignorovali další aspekty eh, problému. My jsme samozřejmě všichni eh, pro koncepci anti OECD, ale nestačí to. A OECD to trvalo 15 let, než zpracovala koncepci či pokyny pro transferové ceny, takže Vidíte, i těmto zemím v OECD to trvalo tak dlouho, než se společně byli schopni dohodnout na společných standardech, takže eh, Když se počet eh, států ještě zvětší, tak se celý proces dohody určitě nezrychlí. Pan předseda, já bych eh, k tomu rozdílu mezi termíny illicit a illegal asi řekl, že u toho případu v Zambii by možná bylo dobré, kdybyste eh, ten svůj případ eh, sepsal mm, písemně a pokusil se písemně tedy odargumentovat eh, jeho podstatu. Děkuji a nyní paní Volis. Pokud jde o technickou kapacitu a reciproční poskytování informací, tak jedna z věcí, která je důležitá, je, že vlády často nemají eh, příslušné zákony eh, ohledně přístupu k informacím. V Africe je pouze 19 zemí, kde mají legislativu, která umožňuje volný přístup k informacím, ale ani v těchto státech nejsou konkrétní ustanovení o volném přístupu k určitým daňovým či fiskálním údajům. Takže je diskutabilní, kolik, nakolik chceme takové údaje tedy vůbec eh, zpřístupnit, ale ta legislativa o volném přístupu k informacím samozřejmě je prvním a nezbytným krokem a zároveň také nastavení eh, příslušných eh, pojistek a záruk na vládní úrovni. Transparentnost se může dále zlepšovat formou státních rejstříků. Před pěti lety jsem dělala výzkum takového rejstříku. Dívala jsem se, jak k jakým záznamům o korporacích jsem schopná se dostat a zjistila jsem, že příliš do minulosti se nedostanu, přestože ty údaje existují, ale nejsou zkrátka veřejně dostupné, takže ani existující systémy nejsou eh, stoprocentní. A mm, ještě k Zambii, eh, to jsou eh, často případy tajných dohod mezi firmami a vládami. To je v podstatě nepřístupné území, um, kdy můžeme pouze spekulovat o tom, eh, v čem je problém, ale problém je v tom, že přístup k informacím nemáme. Co se týče otázky Mezinárodního daňového výboru, tak eh, já jsem eh, se také zapojila, byl to proces velice zajímavý a chtěla bych v této souvislosti zmínit materiál, který byl vydán před několika lety, kde se srovnává dohoda o dvojím zdanění, kterou podepsalo podepsaly země OECD se zeměmi OECD a potom země OECD se zeměmi, které jsou mimo tuto organizaci. A výsledkem studie bylo to, že když země OECD vyjednávaly dohodu o dvojím zdanění mezi sebou, tak používali model OSN. Když vyjednávali se zeměmi mimo OECD, tak používali model OECD. A to z toho důvodu, tedy kdybych to měla eh, sama nějak vysvětlit, eh, je to tak, že OECD se eh, si vytvořilo model, který je výhodný pro ně, počítá s určitou mírou rozvoje zemí a, eh, a umožňuje jim eh, nastavit si výhodnější podmínky. Ale když jde o jednání, kde, jsou, kde je síla vyrovnaná, tak se používá model OSN, což je případ tedy dvou zemí OECD, které eh, se snaží uzavřít dohodu. A protože ten model je zřejmě spravedlivější, eh, zatímco v OECD eh, ten model má určitý demokratický deficit, partneři tam nestojí úplně na stejném základě. Možná by bylo dobré v té meziparlamentní konferenci přizvat nejenom ty původně zamýšlené země, ale i země, které stojí mimo a uvidíte, jakých odpovědí se dočkáte. Děkuji, říká pan předseda, to je skutečně eh, postřeh velice zajímavý. Abych uzavřel tuto diskuzi, náš eh, vystoupí pan zpravodaj J.P. Kofot. Děkuji, já chci nejprve poděkovat našim panelistům. Ty informace byly nesmírně zajímavé, celá diskuze velice podnětná, škoda, že nemáme více času, abychom eh, probrali všechny aspekty, které jste nadnesli. Zazněla tady řada zajímavých věcí týkající se daní a tak dále, ale nemám bohužel teď často podrobně probrat, ale Rád bych vás poprosil, abyste případně ještě doplňující informace nám zaslali písemně. K tomu, co jste eh, řekli, eh, bych doplnil, že nesmíme zapomínat na to, že i my máme velikou odpovědnost eh, za to, aby naše politiky byly koherentní, to znamená naše daňové politiky musí vždy zohledňovat i mm, situaci v rozvojových zemích. Je to součást naší odpovědnosti, ta koherentnost je pro nás důležitá. Takže, jak jste říkali vy, Nemá smysl, abychom uzavírali dohody o obchodu eh, a o rozvojové pomoci na jedné straně a na druhé straně, abychom neřešili strukturální problémy, které poškozují rozvojové země a odsávají jejich zisky. Takže otázka vyhýbání se daňové povinnosti a otázka nelegálních eh, daňových praktik eh, to je obrovský problém pro rozvojové země a pokud by byl vyřešen, tak eh, by to mělo možná pozitivnější a větší dopad než eh, celá rozvojová pomoc. Takže to je jedna poznámka k zamyšlení a k tomu, co jste říkali konkrétně, já jsem si eh, zaznamenal To, co jste řekli o modelu OECD a OSN v otázkách eh, dvojího zdanění, to je velice zajímavá informace o těch dohodách. Pokud eh, tedy skutečně vytváříme nerovnost eh, mezi námi a našimi partnery, tak to znamená, že vlastně nedbáme na zásadu rovného partnerství s rozvojovými zeměmi. Pokud sami používáme model OSN, protože je pro nás vlastně výhodnější a lepší, tak si myslím, že máme problém, který musíme vyřešit, ale je potřeba mm, to probrat a podívat se na to. Pokud jde eh, o zprávy o jednotlivých zemích, to je také věc velice důležitá. Je to nástroj, informační nástroj o rozvojových zemích. I v parlamentu eh, u nás se hodně hovoří eh, o této věci. Já to beru tak, že to je věc, která by mohla pomoci společně tedy s budováním kapacit eh, v rozvojových zemích. My jsme se sešli minulý týden také se zástupci Světové banky a i Světová banka má programy na podporu budování kapacit při výběru daní, ale také při sestavování výdajových eh, položek rozpočtu. A myslím, že eh, s nimi řešíme eh, stejný politický problém. Ono to souvisí i s Panama Papers. Jsou tady totiž problémy, jak jednak s kapacitou že země nemají dostatečnou kapacitu prosazovat své daňové politiky, ale také tu často bývá politický problém, což ukazují panamské dokumenty. Tam se vyskytly, vyskytly různá eh, jména, vedlo to například k rezignaci islandského premiéra, ale jsou tam i země z roz, jména z rozvojových zemí. Takže i eh, v těchto státech existuje někde politická hm, nechuť eh, k tomu docílit větší transparentnosti. A o tom hovořili i zástupci Světové banky, protože to zkrátka může ehm, ta transparentnost, ta žádost o větší transparentnost zasáhnout ty politické elity rozvojových zemí. Pokud jde o černou listinu, o tom mluvil pan předseda, ještě se tomu musíme věnovat. Určitě potřebujeme sankce, pro nekooperativní jurisdikce, protože mm, celá ta koncepce té černé listiny je vlastně taková, že chceme tímto zatlačit na ty nespolupracující země, aby spolupracovat začaly. A e, proto potřebujeme důvěryhodné sankce, protože jinak e, nebudeme mít v ruce ten, ten byč. A ještě jednou k OECD. Ačkoliv e, Eh, Antibeps OECD byl schválen G20, tak vím, že do G20 patří i rozvojové země, ale jsou to především velké silné ekonomiky, které představují i ty menší rozvojové země a ono je potřeba někdy rozlišovat mezi zájmy jednotlivých rozvojových eh, zemí ne každá z nich má úplně stejné eh, zájmy. Rozhodně například skupina nejméně rozvinutých zemí, nejchudších zemí, ta má eh, úplně jiné postavení, takže je potřeba, abychom začali zohledňovat eh, i zájmy nejchudších států. Možná už jsem mluvil příliš dlouho, pane předsedo, ale byla to velice zajímavá rozprava. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji tímto všem našim panelistům. Bylo to skutečně vystoupení nabité informacemi. Já bych eh, teď chtěl říct poslancům výboru pro rozvoj, že jsme se rozhodli, eh, že je Pekofot a Michal Tojrej zpracují eh, zprávu za náš výbor taxe. Ta zpráva už nyní je k dispozici ve všech jazykových verzích. Stanovili jsme si termín pro pozměňovací návrhy. Je to 31. května ve 12 hodin v poledne. A pokud eh, máte pozměňovací návrhy mm, za váš výbor, tak eh, je velice rádi zohledníme. A teď už předávám slovo Lindě ke druhému panelu. Děkuji, vy už jste se zmínilo o některých záležitostech, které teď určitě probereme eh, společně v druhém panelu, kde se budeme věnovat Dopadu mezinárodního daňového systému na rozvojové země. Máme tady tři řečníky, pana Saviora Mwambu, který pracuje pro Action Aid International ze Zambie. Pak je tady paní Reading z Eurodadu, která se věnuje otázkám daňové spravedlnosti a pan Pichioto z Lancasterské univerzity. Nejprve předám slovo panu Vám Bovi, prosím. Thank you very much, uh, Madam Chairperson. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já pracuji pro Action Aid International, ale s chodou okolností jsem také ze Zambie. Pracoval jsem v Zambii pět let, takže ten zambijský případ mě zaujal. Pokud bude čas, můžu o něm i promluvit. Já jsem v Zambii pracoval na jednom případu, kdy eh, vznikla stížnost OECD na základě pokynu OECD. Eh, byla to stížnost eh, nevládních organizací z Evropy a organizací ze Zambie. Ten případ jsme přivedli přes švýcarské, před švýcarské kontaktní místo. V podstatě šlo o několik věcí. E, šlo o auditní zprávu Ehm, auditní organizace v ehm, Zambii, ukázalo se, že ceřené společnosti Glencoe se angažovaly v různých ehm, nekalých praktikách za účelem redukování daňových výdajů, například inflace, nákladů, aby nemuseli platit, aby nemuseli platit tolik daní, různé nelegální prodeje mědi a tak dále, handlování s cenami. Ale v zásadě závěrem té auditní zprávy bylo, že by mělo dojít k přehodnocení daňového zatížení Glenko v Zambii, protože právě tato firma dělá takovéto všelijaké věci, včetně eh, umělého navyšování platů eh, u ceřené společnosti, a to i v případech, kdy se v dané ceřené společnosti vůbec nic nedělalo, takže nebylo za co platit. Takže to, by, to bylo hodnoceno jako agresivní vyhýbání se daní. Ehm, jen pro eh, zajímavost, na začátku toho auditu byli Glenkou velice kooperativní, ale pak se ukázalo, že eh, předložili ty nesprávné knihy, eh, účetní knihy. Takže ono velice, je velice složité stanovit, zda je něco, co nějaká firma dělá nelegální nebo ještě pořád legální. Ale dobře, tím už nestrácejme čas. Odhadujeme, že Zambie v té době přišla zhruba za dva roky zhruba o 50 milionů amerických dolarů. Jenom za ty dva roky. Je to stejná částka, jakou dostala Zambie od britské vlády eh, na rozpočtovou podporu. Takže když si uvědomíte, že třeba něco takového dělá osm společností, tak eh, odhadnete, kolik, eh, o kolik peněz přicházíme. Takže Evropa dává nějaké peníze Zambii, ale zároveň Zambie přichází o trojnásobek v důsledku nekoordinace. Eh, tak, ale teď k věci. Celá řada věcí už tu zazněla. Zmíním dvě další. Chci poděkovat výboru za tuto zprávu a za pozvání zde vystoupit je velice dobře, že ta zpráva upozorňuje na to propojení mezi některými mezinárodními otázkami, ale také specifickými národními faktory přispívajícími k vyhýbání se daní. Nicméně je potřeba si uvědomit, že to propojení mezi tím, co se děje v Evropě a mezi dopadem těchto opatření se v té zprávě příliš nezdůrazňuje. Jsou dopady, na rozvojové země těch konkrétních daňových opatření, které, která se evropské státy rozhodnou přijmout nebo naopak nepřijmout. Eh, když dovolíte, mluvil bych o tom procesu anti-BEPS eh, jako o celku. Kolegové pak budou mluvit o detailech. Je jasné, že rozvojové země nebyly tak, eh, zahrno, tak, tak začleněny do toho procesu BEPS. V průběhu šetření Eh, se ukázalo, že BEPS je specifické pro eh, evropské země, pro rozvinuté země. Ale pak v podobě různých dohod, daňových dohod nebo cel a tak dále, to jsou otázky, které se příliš neřešily. Ale podíváte-li se na Africkou unii a její přístup k těmto zprávám, říká se, že v podstatě většina příjmů v Africe pochází z těžebního sektoru ze zemí jako Nigérie, Mozambik, Angola, Jihoafrická republika, Zambie a tak dále. Takže otázka eh, těžebního průmyslu a nevyhýbání se daní v něm je velice důležitá. Jak pro země evropské, tak pro země africké je potřeba, aby africké země eh, participovaly na tomto procesu. Kdyby to tak bývalo bylo, asi by výsledek toho procesu Antibeps byl trošku jiný. Takže teď jde o to, jakým způsobem evropské země buď implementují to, co se eh, odsouhlasilo, anebo si dělají něco svého. Nicméně, pokud eh, někdo sedí někde eh, v nějaké utajené místnosti, kde nikdo není a stanovuje si pravidla a pak chce od ostatních, aby se těmi pravidly řídili, no tak to přece nefunguje je potřeba zavést nějakou mezivládní organizaci, a tady právě hraje tak důležitou roli OSN, protože demokracie občas něco stojí. Občas je potřeba trošičku zpomalit a nad věcmi se zamyslet. Chceme-li třeba řešit globální zprávu daňových systémů? Ano, možná ten systém OSN má eh, své mouchy, ale myslím si, že hodnota, kterou jeho využití můžeme získat, má také něco do sebe. Eh, můj předposlední bod se týká dohod. Problém s dohodami je i v případě například Glenko nebo v případě Ugandy v nedávné době a jedné společnosti, která je tam činná, která se v podstatě vyhnula tomu, aby platila 200 milionů dolarů na um, ehm, ...200 milionů dolarů eh, na daních, což se rovná rozpočtu na vzdělání Ugandy za celý rok. A to je velice výrazný daňový únik. Nemůžeme proto dostatečně zdůraznit, jak důležité je řešit otázku dohod. Je fakt, že rozvojové země jsou velice často až na samotném konci toho řetězce eh, lidí, Eh, se kterými se v této věci mluví. Nicméně ta zpráva je k dispozici, můžete se na ní podívat na internetu. Ehm, my vedeme databázi zhruba 500 dohod mezi evropskými zeměmi a rozvojovými zeměmi a, eh, růz, a hodnotíme podle různých kritérií. Například hodnotíme restriktivitu těchto dohod pro rozvojové země. Řešíme otázky, eh, jako například, které rozvojové země podepisují ty nejrestriktivnější firmy, pardon, dohody Velká Británie se například ukázala jako země, která navrhuje co nejrestriktivnější dohody a omezuje tak manipulační prostor rozvojových zemí. Pak otázka těchto daňových dohod a obchodních dohod. I, i obchodní politika EU vůči těmto zemím ovlivňuje pak daňové příjmy nebo respektive nepříjmy z těchto zemí. Je velice důležité, aby proces anti-BEPS než začne generovat novou evropskou legislativu nebo nové regulace, zajistil, že se všechny tyto aspekty zohlední. A nejlepší způsob, jak to, toho dosáhnout, je, aby u stolu seděly i země, kterých se to týká. Děkuji. Tove. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Začala bych tím, že bych odpověděla na jednu velice důležitou otázku, na eh, kterou jste se před chvílí ptala. Pokud přizvete rozvojové země, aby e, seděli u stolu, když hovoříme o globálních daňových pravidlech, nebude, ně, nebude vše tak strašně pomalé a nebude dohoda skoro nemožná. No jo, to je demokracie. My se v Evropě těmito principy řídíme, e, zejména v oblasti daňové politiky. Nechápu, jak Evropa může hájit systém, kde více než jedno sto zemí je zcela vyloučeno pak někdo rozhodne o pravidlech a v těch zemích ta pravidla musí být implementována. Byť ta pravidla nejsou právně závazná, ale rozvojové země jsou pod velmi značným tlakem, aby se řídili pravidly, která byla schválena v jejich nepřítomnosti. Jedno z rozhodnutí OECD z doby před mnoha lety je, že pokud nějaká firma funguje ve dvou státech, pak právo zdanit tu společnost by měla mít primárně zem, kde ta společnost má hlavní sídlo. To, bez ohledu na fakt, že ve stále větším počtu rozvojových zemí je hlavní sídlo dané firmy, jsou to primárně země OECD. To je jeden z důvodů, proč rozvojové země jsou velice neochotné akceptovat pravidla OECD, protože v podstatě OECD rozhodla o pravidlech, která jsou prospěšná pro země OECD. Další případ, proč se rozvojové země nechtějí účastnit tohoto, jsou věci jako ten princip um, arm's length. Což se ukazuje eh, jako velice složitý princip, který v rozvojových zeměch vůbec, eh, skoro nemůže fungovat. Dokonce nefunguje zatím ani v zemích OECD jako takových. Já samozřejmě nechci vinit kohokoliv v této, v této eh, místnosti, že si nepřečetl ten výsledek BEPS, protože je to více než 1900 stránek, ale pokud se tím proberete, tak vás tam překvapí jedna věc a to, jak málo se ten princip arm's length ve finále mění. Na seznamu kontroverzních rozhodnutí OECD eh, najdeme po BEPS ještě pár kusů. Například country by country reporting má být tajné to znamená reporting zemi od země, což je přímo v konfliktu s rozhodnutím Evropské unie, které již tou dobou padlo za pomoci Evropského parlamentu, že tedy e, zprávy země od země mají být veřejné. Naštěstí EU už teď jde za rámec BEPS, stejně jako celá řada dalších států. Rovněž se zmínili patent boxy. Podíváte-li se do hlouby BEPS, zjistíte, že teď mezinárodně máme popsáno, jak se patent boxy mají dělat. A to bude nová škodlivá daňová praktika, eh, že to bude tedy takový patent box, který splňuje požadavky OECD. Země třeba jako Irsko už říkají, zavádíme BEPS, zavádíme patent boxy. Takže než začnete mluvit o tom, zda jste pro nebo proti BEPSu, musíme mluvit o tom, co to vlastně BEPS je. A já upřímně řečeno v současné době varuji před eh, tím chtít BEPS 2, protože jsou dost značné problémy už z BEPS 1 a celá řada rozhodnutí se podniká nedemokraticky. OECD opakovaně dělá to, že se setkává v rámci nějaké větší skupiny, například G20, a řeší pravidla. A jakmile se pravidla schválí, pak se vyzvou všichni ostatní, aby se jimi řídili. Poprvé, kdy to udělali, tam se jednalo o výměnu informací, přijala se pravidla a pak se zřídilo globální fórum, Eh, kam se eh, mohly přičlenit i rozvojové země a řídit se těmi pravidly. A teď úplně to samé dělají z BEPS. My jsme jim dva roky říkali, musíte těm ostatním státům alespoň dát místo u stolu nebo v místnosti. Ale jakmile eh, se ta pravidla schválila, pak byly všechny země vyzvány, aby spolupracovali na jejich implementaci, pokud budou souhlasit s tím, že spolu podepíší těch 1900 stránek, které už jsou schváleny, a pokud budou nějaké mezery, a oni budou, tak, ty, tak e, pak ty země mohou diskutovat o tom, jak ty mezery naplnit. Nicméně to je hodně velký závazek pro rozvojovou zemi, která nebyla um, při těch jednáních. Co se týká té poslední otázky, e, tedy pokud pozveme rozvojové země, nebudeme mít kolem stolu celou řadu daňových rájů. Mě skutečně překvapuje, že po LuxLeaks, SwissLeaks a o všech těch zprávách o tom, co se děje v Nizozemsku, Stále slýcháme tyto argumenty, že rozvojové země jsou daňové ráje a neměli bychom s nimi spolupracovat. Daňové ráje nefungují tak, že pokud zrušíte některé, tak se někam dostáváte. Protože černá listina, která bude zahrnovat některé země a ne jiné, nebude fungovat. Proč ne? No protože jde o daňovou konkurenci. Tyto daňové ráje nabízejí nějaký produkt lidem, kteří chtějí schovat své peníze a vyhnout se daní. A v podstatě, pokud eh, uvedeme na černou listinu některé z nich a ne jiné, tak pomáháme Švýcarskům, Lucemburskům, Nizozemskům a Spojeným státům získat lepší pozici v rámci tohoto konkurenčního boje. Uvědomte si, že celá řada evropských států, a jsou také spojené státy, které vůbec, ne, které vůbec automaticky nevyměňují informace eh, s rozvojovými státy a vůbec se nezavazují k tomu, že se budou řídit pravidly OECD. Takže to je daňová konkurence. Buď ji budeme řešit celostně, anebo se nikam nedostaneme. Jenom se nám peníze přelí z jedné tajné schránky do jiné. Poslední věc, kterou chci říct, je tato. Eh, myslím si, že bychom neměli jen mít nějaké těleso daně OSN, které se bude hrozně krásně chovat k rozvojovým zemím. Měli bychom to dělat kvůli sobě. Momentálně globální systém nemáme. Je více než 100 zemí, které u těch jednání nebyly, když ten systém byl, eh, byl vytvářen a oni se necítí nějak zavázány se tím systémem řídit. Dokonce i země jako Brazílie a Čína už jdou svou cestou, vyvíjejí nová vlastní daňová pravidla. Stále víc rozvojových států zkoumá způsoby, jak zavádět různé eh, daňové systémy. Takže pokud se budeme snažit pravidla pro rozvojové země stanovovat sami a pak je bude, chceme nutit k tomu, aby se mi řídili, vytvoříme tím jedině více chaosu, více mezer, více vyhýbání se daní. Ehm, a eh, dostaneme se do situace, kdy ten systém bude tak komplexní, eh, kdy Třeba příště už ke stolu přijdou i nadnárodní koncerny, které sami budou chtít globální daňový systém. Bohužel směřujeme k chaosu. Děkuji vám za pozornost. Ano, tak to bylo pesimističtější. A teď eh, dostane slovo další řečník, pan profesor Pichotto. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, díky za pozvání. Já jsem eh, vám poslal prezentaci, ale vzhledem k tomu, že máme tak málo času, se zaměřím pouze na pár konkrétních otázek, zejména eh, ceny transferu, čímž naváží na několik bodů, které tady už zazněly. Já pracuji s Mezinárodním centrem pro daně a rozvoj, což je mezinárodní síť eh, výzkumníků, kteří sídlí ve Spojeném království a provádíme výzkum na celou řadu daňových otázek, zejména na, v oblasti mezinárodních daní. Ukázalo se, že pokud největší a nejmocnější firmy světa mohou využívat eh, mezinárodní daňový systém a snižovat si daně, tak to podkopává legitimitu a efektivitu veškerého zdanění. Já jsem rovněž jedním z koordinátorů monitorovací skupiny BEPS, což je opět eh, mezinárodní skupina, která sleduje všechny procesy BEPS a vydáváme zprávy ke všem doporučením, v podstatě k celým těm 18 stům stránek Eh, ne ke všemu. Takže můžete si to přečíst, pokud budete chtít. Mandát projektu BEPS G20, jenom abych to schrnul, bylo reformovat pravidla, aby se zajistilo, že nadnárodní podniky budou daněny tam, kde, vzniká, kde dochází k hospodářské činnosti a kde vzniká hodnota. Nicméně říká se tam také, že je potřeba respektovat suverenitu každé země, definovat vlastní pravidla. A to je trošku protichudné, Protože eh, je, myslím, jasné, že pokud nebudeme mít silněji koordinovaná pravidla, Eh, národní suverenita je v, eh, tváří tvář nad národním podniku iluzorní. Koordinovanější přístup je jediný základ, jak posílit národní suverenitu v oblasti daní. A to je z procesu BEPS zcela jasné. Eh, v našich prezentacích a celé řadě dokumentů publikovaných prostřednictvím ICT a BEPS Monitoring Group se, tam se zabýváme těmito otázkami, ale jak říkám, chci se zaměřit pouze na transferové ceny protože eh, tam ta práce ještě není dokončena. Ačkoliv už eh, máme tři zprávy číslo 8, 9 a 10 z projektu BEPS, kde se revidují pokyny pro transfery, ale je před námi ještě spousta důležité práce, eh, zejména na takzvané profit split methods a otázky digitálního hospodářství, kde se objevují velice důležité otázky, co se týká rovnováhy mezi rezident, rezidencí a e, daněním u zdroje. A to je důležité zejména ve vztahu k rozvojovým státům. Takže ty transferové ceny. Podívejme se detailněji na to, proč to, co říkali předřečníci, je do značné míry správné. Země OECD jsou primárně exportéry kapitálu, ačkoliv čas od času jsou i dovozci kapitálu protože peníze nadnárodních podniků tečou oběma směry, ale rozvojové země obvykle nemají vlastní nadnárodní koncerny. E, některé země G20 už je mají. A to je, myslím, důvod pro to, proč výstupy BEPSu zvýhodňují země s tím hlavním sídlem dané firmy, to znamená ty země, které exportují kapitál. To se zejména týká pokynů pro transferové ceny, Opět eh, mám čas to pouze stručně schrnout. Obecně to, ty změny těchto pokynů zatím dělají to, že posilují stávající přístup, který vyžaduje eh, to, že se podíváte na to, čemu se říká funkční analýza, to znamená, že se na ten nadnárodní podnik díváte ne jen jako na jednu jednotku, eh, my to tak chápeme, ale eh, jak eh, říkal pan Montes, pravidla OECD vyžadují, aby se nadnárodní podniky řešily jako separátní entity v jednotlivých státech, kde působí. A to bohužel nefunguje. Funkční analýza vyžaduje od daňových eh, orgánů, aby hodnotili konkrétní funkce. Jinými slovy, oni musí mít detailní znalost obchodního modelu každé firmy, na kterou se zaměřují. Potom musí identifikovat um, prováděné funkce, a pak alokují e, příjmy podle těchto funkcí. A podíváte-li se na klíčové obla, oblasti, zejména nehmatatelných služeb a riziko, tak ty funkce jsou primárně kontrolní. E, tady máte seznam určitých kritérií, která se tam objevují na snímku. Což to znamená? Tam, kde má nějaká nadárodní firma signifikantní činnost e, v nějaké operativní filiálce, pokud ty aktivity nejsou řízeny přímo tam, pak ta filiálka bude mít přiřazen takzvaný rutinní eh, zisk. Eh, příklad toho jsme viděli například eh, u Google v Spojeném království. To vyrovnání HMRC s Googlem, ačkoliv neznáme podrobnosti, protože to je utajované, tak z toho je naprosto jasné, že to proběhlo na základě toho, že aktivity Google ve Velké Británii se považují pouze za rutinní funkce. Ačkoliv Google tam má jeden tisíc inženýrů, kteří tam sídlí, tři tisíce marketingových eh, lidí, tak se ta činnost považuje za rutinní. A HMRC k tomu říká, že pokud tito lidé jsou řízeni odinut, tak eh, britské nadnárodní podniky, které řídí podobné činnosti někde jinde, by eh, většinu profitu měly, většinu zisku přiřazenu právě do eh, Velké Británie. To funguje pro země OECD, ale pokud mluvíme o zemi, která primárně dováží kapitál, tak většina funkcí, které se tam provádí, bude považována za rutinní, ačkoliv se třeba jedná o poměrně rozsáhlé operace, například výzkum. Celá řada firm dnes má eh, velice rozsáhlé výzkumné a rozvojové aktivity v zemích, jako je Indie, Čína nebo eh, Kenia, Mexiko a nebo jinde. Rozvojové země také. Farmaceutické firmy například testují eh, své léky v celé řadě rozvojových zemí, ale všechny tyto činnosti podle těch revidovaných pokynů by byly považovány pouze za rutinní funkce. A to je evidentně nevhodný princip z celé řady důvodů a e, tím se zabývám zejména na posledním snímku své prezentace. Znamená to v podstatě, že daňové orgány musí aplikovat velice vlastně individuální ad hoc přístup. OECD a jiné organizace nabízejí možnosti tvorby dalších kapacit, aby se zlepšila schopnost daňových orgánů toto dělat. Ale já bych řekl, že chceme-li budovat kapacitu pro spravování defektního systému, to není správný přístup. Není to udržitelný přístup k mezinárodním daňovým podvodům. Je potřeba reformovat pravidla jako taková. Některé země už mají alternativní přístup, například Brazílie eh, funguje nějakou dobu už s, se systémem fixních marží, který tam funguje velice dobře. Je to snadné, jednoduché, snadno se to spravuje ze strany daňových orgánů a redukuje to možnost korumpování daňových úředníků a nevyžaduje to stejnou míru komplexnosti OECD má e, údajně za úkol produkovat mezinárodní daňové sady nástrojů pro takzvané safe harbors, bezpečné přístavy, což je možná způsob, jak toto řešit, ale uvidíme, co navrhnout. Na úrovni ICTD jsme vydali e, pracovní dokument, byl to kolega Michael Death, e, kde se navrhuje e, systém modifikovaných netomarží kde by se v podstatě eh, zavázaly firmy k tomu, aby vykázaly eh, zisk, marži zisku podle mezinárodních benchmarků. On navrhl mezinárodní benchmark podle, podle mě umírněných 25% a má zkušenosti s USIRS a eh, jako daňový právník. Pokud by nějaká filiálka vykázala zisk aspoň 25%, tak to i to by bylo daleko více peněz, než kolik vykazují teď podle toho striktnějšího přístupu OECD, takže to by byl jednoduchý, snadno ředitelný, komplexní systém. Ovšem bohužel to není řešení, jaké se zatím objevuje na straně BEPS. BEPS 2. Jak už bylo řečeno, myslím si, ačkoliv eh, ta metoda profit splitu se má vyšetřovat, tak eh, ten základní rozsah toho projektu byl již přeskoumán. To znamená, země OECD se budou snažit eh, možný další rozvoj metody profit splitu redukovat. Možná v tom širším rámci budou rozvojové země trvat na tom, aby se takováto alternativní řešení dále rozvíjela. Já bych navrhl, eh, že váš výbor by hlavně měl trvat na tom, že cokoliv, co bude BEPS 2, by nemělo být uzavřeno, eh, omezeno na to, co už bylo rozhodnuto. Mělo by to být otevřené vůči novým alternativním přístupům, nejen pro rozvojové země, ale pro všechny země světa. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, bylo to nesmírně zajímavé a jsem si jistá, že na to budou otázky. První řečnici je Ana Gomez. Děkuji, děkuji za všechny eh, všechna vystoupení, která nám mnohé osvětlila, především pokud jde o problémy, se kterými se potýkáme, když přemýšlíme nad tím, jak nastavit daňové systémy. Nicméně já mám obavy, že že nechceme jenom nastavit daňový systém, který by byl jednoduchý, snadno zpravovatelný, průhledný a méně náchylný ke korupci, ať už tady nebo jinde, jak už tady zaznělo. Ale zároveň se také potýkáme s otázkou daňových rájů. A já jsem přesvědčena o tom, že v tomto směru náš laxní a korupční přístup právě eh, také dává špatný příklad zbytku světa. Rozhodně nejsme tím, kdo by mohl ostatní učit. Protože to, co vidíme, že se šíří ve zbytku světa, to je prostě jenom jaksi rozšířením praxí, kterými trpíme i zde v Evropě a kterými trpí především daňové, daňoví poplatníci v zemích, jako je například moje, kde se nám říká, že nejsou peníze na investice do zdravotnictví, vzdělávání, základních sociálních služeb, ale ty peníze prostě jenom leží jinde v daňových rájích. A to rozhodně probíhá v celé řadě jiných zemí, především rozvojových, a na to máme, za to máme velký díl odpovědnosti. A to je v, plne, v naprostém protikladu s e, rozvojovými politikami, které přitom mají pomáhat rozvoji kapacit, a, ale zároveň napomáhají, zacho, napomáhají zachování tohoto strašlivého systému, který pomáhá jaksi e, některým vyhýbat se daňové povinnosti. Mám otázku. Zaznamenala jsem tady tu ironii, o které hovořila paní Riding. Ono vlastně jde ve výsledku o boj proti utajování. A to je právě něco, o co se snažíme v našem výboru. To se týká i naší budoucí práce k takzvané aféře panamských dokumentů. Takže vy skutečně říkáte, že je potřeba bojovat proti utajování, když vlastně přitom teď jsme jaksi dali moc určitým kleptokracím v rozvojových a jiných zemích, které mají ale naprosto jasný zájem o tom, aby ten systém zachovali tak, jak je. Děkuji, Maria Hojpuk. Děkuji mnohokrát. Děkuji za veškeré ty informace je zde obdivuhodné jaksi jednotné chápání koherentnosti. Na jedné straně tady máme celou řadu těch mezer, máme tady ty, všechny ty ironické prvky toho systému, který pro jedny je výhodný a pro jiné méně. A na druhou stranu tedy eh, se do systému sypou peníze na rozvojovou pomoc, které obratem ruky mizí na daňových unicích je potřeba zkrátka veškerou politiku, včetně obchodní a daňové politiky, vnímat prismatem soudržnosti, koherentnosti, konzistentnosti. Tak je to potřeba přeskoumávat. A to je náš úkol. Máme eh, spolu podepsané udržitelné cíle, udržitelné rozvojové cíle a konec konců Paní Riding o tom mluvila, že eh, ve významné části mezinárodní práce eh, na poli daní se pracuje hlavně v OECD. Byť 80% světových států jsou z tohoto fora eh, vyloučeny. Takže jak, dostat, jak se dostat do situace inkluzivního procesu s legitimitou? Hovořilo se tady o global governance nebo o koordinovaném přístupu. Jakým způsobem můžeme vyvíjet společná pravidla, nacházet společný základ pro daňové otázky, pro daňovou politiku? Má otázka je, zda by nebylo lepší jak si provést nové nastavení toho systému, to znamená mít nějaké mezistátní grémium pod záštitou OSN, kde by se tyto otázky mohly diskutovat, kde bychom mohli vytvářet základ a pracovat s širokým mandátem tohoto nového gremia OSN. Já si myslím, že potřebujeme nějaký základ, kde všechny tyto problémy, všechny tyto otázky budeme moci řešit zároveň. A na těch stávajících grémích se zdá, že tohoto nedosáhneme. Děkuji. Did any other Děkuji. Ještě někdo další se přeje se vyjádřit? Není tomu tak. Tak já poprosím, já bych položila ještě jednu otázku panu profesorovi Pičotovi. Vy jste velice rychle proběhl několik zajímavých témat. A poslední myšlenka, kterou jste zmínil, bylo to, že ty firmy by měly jaksi eh, vykazovat zisky a že by museli jaksi za každou zemi vykázat procento zisků. Mohl byste to ještě lépe vysvětlit? Myslím, že to asi má být, jak si ta myšlenka je taková, že bychom měli mít tím pádem lepší přehled o tom, v jaké zemi mají jaké uh, zisky. Mohl byste to prosím ještě trošku rozvést? Děkuji vám. A nevím, kdo se chce vyjádřit jako první. Možná to obrátíme, že bychom začali panem profesorem, ale každý má pouze několik málo minut, protože potom musíme ještě dát slovo zpravodajům. Děkuji vám, paní předsed, předsedkyně. My jsme eh, my nedá, tady za chvíli eh, v nejbližší budoucnosti k tomu zveřejníme výzkumnou práci ale v podstatě pravidla jsou jaksi nejasná. To znamená, že eh, daňovým úřadům umožňují upravit eh, výsledky nějakého subjektu, který funguje v jejich zemi, ale má to jaksi být na základě takzvaného principu nezávislého subjektu. Posuzují se tedy jako jaksi nezávislá součást, nikoli jako souča- nezávislá firma, nikoli jako součást toho nadnárodního subjektu, což není ve skutečnosti pravda. A ta naší výzkumné práce se tomu právě věnujeme. Především při alokaci nákladů právě už se potom přechází k poměrnému systému, tedy že to se děje u nákladů, ale u zisků mají potom úplně jinou metodologii. A je také možné změnit charakteristiku překategorizovat transakce. To znamená, že my navrhujeme, že bychom mohli se podívat na globální zisky, protože data jsou k dispozici. I jenom prostě, když se podíváme na závěrky, na finanční údaje. Můžeme se například začít na začátek na eh, konsolidovanou účetní závěrku, kterou musí tedy dát eh, firmy k dispozici na burze. A potom je otázka, jak to rozdělit ty zisky. Samozřejmě, že bychom potřebovali velkou přípravu, kdybychom chtěli zavést nějaký společný eh, třeba daňový základ. A my navrhujeme přístup, kde bychom prostě uplatnili nějaké procento, poměr na základě toho, jaký je, celý, jaký, jaký je celosvětový poměr. Že bychom například vzali 25%, které by se tedy na eh, činnost v určité zemi bylo by to naprosto jasné, byla by to taková minimální daň, ale to v, jaksi ve vztahu k celkovému globálnímu zisku té firmy. A týkalo by se to, vztahovalo by se to potom na prodeje, celkový odbyt a e, zisky země, e, té firmy v určité zemi. Další řečnice, ano, děkuji. Jak nalézt řešení toho všeho? Já myslím, že e, v rámci OSN už jsme, to, už jsme o tom hovořili mnohokrát. Já sama jsem tedy vedla kampaně k tomuto tématu řadu let. A otázka vlastně se týká reform. To se týká všech regionů. V Evropské unii také nejsou všechny země stejné. Některé jsou daňové ráje, některé ne. Budeme muset skutečně začít vést průhledná vyjednávání, abychom jasně viděli, kdo co blokuje. A pokud jde o skupina pro kodex chování v rámci EU a OECD, eh, můj, já mám tam pochybnosti právě, protože je to vyjednávání utajené, takže my nevidíme, kdo co blokuje, nemůžeme pohnat vlády k zodpovědnosti, nevidíme, co se vlastně děje. OSN fungují jinak a je tam důležitý precedens a ten důvod, proč jsem říkala, že jednou nadnárodní podniky se k nám připojí a budou také volat po eh, mezinárodním rozhodnutí, to říkám proto, že před pár lety došlo k jednomu eh, případu biologického piráctví, kdy se eh, kradly biologické jaksi zdroje, genetické zdroje, že některé firmy skutečně potom byly tak unavené z toho, že jak je to všechno komplikované, že prostě začaly vyhánět ty země. Že, takže se rozhodl, že pokud ano, pokud nebudete s naší zemí jak si dělit o své zisky, nebudete u nás fungovat. Protože ty země se prostě rozhodly potom, že pokud ta země se nebude podílet nebo jak si po, se nepodělí o svůj zisk, zisk s danou zemí, ve které funguje, no tak ta země jim neumožní tam fungovat. Takže skutečně má smysl tomu věnovat čas a dosáhnout nějaké globální dohody, protože jinak to bude velice bolestivý proces. OECD už má eh, na starosti daňové systémy posledních 50 let. Je pravda, že eh, málo kdo píše dokumenty tak rychle jako OECD, ale pokud se nám nedaří postupovat kupředu, pokud jde o politickou vůli a odpovědnost, tak já nevím, co je vlastně rychlé nebo pomalé. A myslím si, že globální vyjednávání by nám mohlo poskytnout určité řešení. Děkuji. Pan Mamba. Ano, dovolte, abych ještě eh, sděl, řekl několik připomínek k tomu, co říkala paní Gomez k utajení. Ona je to pravda, ale eh, daňové ráje byly vytvořené rozvinutými zeměmi. Samozřejmě už je tady také využívají afričtí jak si představitelé států, ale před pár lety Barclays, banka Barclays navrhla například Keně a Ghaně, že se mohou stát finančními centry, nebo tedy daňovými ráji. Takže tam pro rozvoj, rozvinuté země právě eh, z tohoto těžili. Proto je tedy taková zodpovědnost na rozvoj, rozvinutých zemích, aby něco s tím systémem udělali. Samozřejmě, za spolu, samozřejmě při spolupráci s rozvin, rozvojovými zeměmi. Ale to jsem chtěl jenom říci. Děkuji mnohokrát za všechny připomínky. Teď už dám slovo zpravodajům za náš výbor DEVE. Děkuji mnohokrát. Paní Schlein, ano, děkuji paní předsedkyně. Já vám děkuji mnohokrát za to, že jste uspořádali toto společné slyšení. Myslím si, že je naprosto zásadní, abychom pohovořili o těchto otázkách, a to i z hlediska rozvoje je možné v dnešní době investovat obrovské části jedním klikem myši a je tedy třeba tomu přizpůsobit naše globální nástroje, abychom fungovali efektivně. Loni ve zprávě, za kterou jsem byla uh, zodpovědná, která se týkala daňových podvodů a vyhýbání se daňové povinnosti v rozvojových zemích, jsme žádali komisi, aby něco dělala. Já tím začínám. On to vlastně pan Huamba na začátku řekl. Uh, jak velký je vlastně rozsah toho problému? Loni podle zprávy Africké unie byly odhady 1 bilion dolarů za posledních 50 let. To v podstatě odpovídá vlastně celým celkové částce ODA, které, eh, jak si, rozvojové pomoci, kterou obdržely tyto země. A na konferenci Addis, v Addis Abeba nás nevyslyšeli, když jsme volali potom, aby se z toho výboru pro daňové otázky stálo skutečné, stal skutečný subjekt eh, mezi vládní, který by mohl ta pravidla skutečně kodifikovat. V tuto chvíli se všichni scházejí v uze- za zavřenými dveřmi a hovoří o takzvaných daňových pravidlech a já myslím, že panamské dokumenty opět ukazují, že globální problémy potřebují globální řešení a potřebujeme průhledný, univerzální, jednotnou instituci, vzájemnou instituci, která to bude řešit. Rozvojové země nebyly zapojené do vyjednávání o BEPS e jako rovnocení partneři. Eh, jednali, jednalo 34 nejbohatších světových zemí, které jak se vyloučily z vyjednávání 151 nejchudších zemí, které přitom nejvíce trpí tom, tímto vyhýbáním se daňovým povinnostem. A proto skutečné globální vyjednávání bude prvním krokem k dalšímu rozvoji a tam samozřejmě to není univerzální řešení. Je potřeba také provést eh, dopadovou studii, studii toho, jak se jednotlivé tady ty eh, eh, problémy ovlivňují, jak mají daňové režimy v EU či v daňových rájích, jaký mají vliv na rozvojové země a bylo dobré, že nám pan Manservízi řekl za komisi, že komise chce tlačit na členské státy, aby prováděly takové studie. Dále, pokud jde o vyjednávání s rozvojovými zeměmi, tak my zdůrazňujeme, že bychom měli dát přednost modelu OSN před tím modelem OECD, abychom zajistili, že skutečně tedy ta práva na zdanění budou uh, rozdělena eh, rovnoměrně. Ta pravidla OECD jsou skutečně úplně k ničemu pro rozvojové země. Ona, oni jsou to eh, dobré kroky správným směrem. Nechci, aby mě někdo špatně pochopil, ale nestačí to. Především z hlediska rozvoje. Protože musíme brát v úvahu zvláštní situaci a potřeby rozvojových zemí. Transparentnost není drahá a přitom znamená skutečnou změnu v boji proti daňovým podvodům. Potřebujeme mít jasnou transparentnost skutečných vlastníků a vlastníků aktiv i v rozvojových zemích a rozvinutých zemích. Potřebujeme spolu, spolupracovat skutečně s daňovými úřady v těchto zemích, ale musíme vzít v úvahu, že potřebují nějaké přechodové období, aby se vybudovaly kapacity na to, aby byly schopné jak se sbírat dostatečné objemy dat. A během tohoto přechodného období bychom je neměli vylučovat z vyjednávání. Samozřejmě, že mimo eh, Evropu by Eh, se tedy CCBR mohli využít jako dobrý systém, protože návrh Evropské eh, komise na veřejný CBCR má také nějakou eh, hranici 750 milionů eur obratu ročně. A to v podstatě tady jaksi na, řadu nadnárodních podniků vylučuje. A myslím si, že nakonec z toho v podstatě vyjde nějaký seznam, nějaká listina těch států, které nespolupracují, ale jak právě říkali správně řečníci, jak říkala správně paní Chardonnay, nakonec ten seznam bude jistě velmi selektivní a velice spolitizovaný, takže ta listina bude pouze velice stručná. Paní předsedkyně přerušuje, bohužel máme málo času. Ano, dobře, já už to uh, ukončím. Panamské dokumenty nám ukazují jasně, že veře, tlak veřejnosti může skutečně něco změnit. Tady nejde jenom o EU, je tady o obrovské částky, které, o které přicházejí rozvojové státy každoročně. Skutečně to potom škodí i naší rozvojové politice a proto potřebujeme mít globální řešení a to musí zohledňovat také perspektivu rozvoje. Děkuji, Lola Sanchez. Thank you. I will be very... Děkuji, jenom velice stručně, nicméně vystoupím ve španělštině, pokud to nevadí. Děkuji za zorganizování této společné diskuze. Myslím si, že se jedná o velice důležité téma, protože panamské dokumenty vynesly na světlo um, osoby, které uh, vykrádají náš eh, společný eh, majetek, ale doposavat se mnoho neudělal. V, čer... v červenci si schválíme v rámci Evropské eh, unie, doufejme, nová, nová pravidla. V červenci loňského roku v Addis Abebě jsme schválili návrh na posílení ochrany domácích eh, zdrojů, což je velice logické, protože jde především o mobilizaci domácích zdrojů, které by následně, eh, což by mělo následně eh, přispět k udržení bohatství. Ale podívejme se Eh, na to, jak vypadá současná situace. Všichni sdílíme společnou hodnotu sociální spravedlnosti, chceme spravedlivě distribuovaný, rozdělovaný eh, zisk, neopomíjení sociálních nákladů, protože tím přímo přispíváme k sociální soudržnosti a eh, eliminaci sociálních nerovností, rovnost k rovnosti pohlaví, také k udržitelným, udržitelným cílům rozvoje do roku 2030. Vytváříme tak pocit občanství, a, což je podstata demokratické společnosti. Teď k mobilizaci domácích zdrojů. To je věc, která je úzce propojena se zásadou transparentnosti a demokracie. Jde vlastně o to, abychom demokratizovali e, naše společnosti, aby společnost a ekonomika sloužila občanům a ne e, opačně. Nicméně v současné chvíli transparentnost spíše mm, chybí a přispívá to tedy k daňovým eh, podvodům, eh, čehož využívají eh, kriminální organizace zneužívající lidských práv. Skandál, jako jsou LuxLeaks, panamské dokumenty, rozhořčují, ale bohužel pak chybí politická vůle a konkrétní kroky. Takže měli bychom mít cestou konkrétních kroků. Chybí nám naléhavá opatření, která by okamžitě učinila přítrž těmto nelegálním postupům. Je potřeba postupovat země po zemi, posilovat mechanismy výměny informací ve fiskálních záležitostech mezi jednotlivými zeměmi a zaměřit se také na investiční a obchodní smlouvy, které se uzavírají. Zároveň je nutné nutno vytvořit trestně právní rámec v tuto chvíli bychom eh, neměli čekat již eh, ani den, protože skutečně dochází k zásadnímu porušování lidských eh, práv v souvislosti s tímto porušováním práv ekonomických. Vlastně jde o novou formu kolonialismu a žádná ideologie nemůže takové kroky obhájit. Je to proti zdravému rozumu. Ehm, já myslím, že už je nás poměrně mnoho, kdo žádáme změnu a ukončení beztrestnosti eh, současných postupů. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji oběma našim zpravodajkám za to, že schrnuli tyto záležitosti. To, co jsme se tady dozvěděli, pan Lamasur, musím ho tedy omluvit, eh, musel odejít, eh, aby stihl poslední vlak, který mu dnes večer odjíždí. Já myslím, že tady byla nadnesena Eh, řada velice důležitých záležitostí. Především ta otázka eh, systému OSN, to se myslím dotýká nás všech a já doufám, že to eh, zohlední tento výbor. Ve výboru pro rozvoj při nedávném slyšení zaznělo, že je by bylo dobré, kdybychom více spolupracovali s Africkou unii, eh, zesílili vzájemné monitorování. Teď je na komisi, aby se zamyslela, jak by to mohlo fungovat eh, v praxi. Takže to je další konkrétní věc. Eh, trochu mě zarazila ta záležitost, o které hovořil Xavier. To znamená Eh, daňové ztráty, k nímž dochází, eh, což jsou prostředky, které pak následně chybí při veřejných eh, výdajích v zemi, jako je Zambie, vy jste zmiňoval ten případ školství, nebo zamysleme se nad problémem ebole. Vlastně celý rozpočet Liberie byl menší než rozpočet mé země, který jde na, na školství, vzdělávání, takže nemá smysl hovořit o tom, zda věnujeme na ODA 0,8 nebo o něco více či méně, když zanedbáváme tyto eh, daňové ztráty. Já mm, Chápu, že není možné, aby eh, Afrika eh, financovala veškeré své služby, infrastrukturu z oficiální rozvojové pomoci, když jsou tady na nevyužité daňové možnosti. Narážíme pak na související záležitosti, jako je migrace. O tom se hodně hovoří, že bychom měli zasáhnout Eh, tam a tam, ale ta situace, o které teď tady hovoříme, to znamená nedostatek eh, veřejných služeb infrastruktury, to je jedna z, eh, z hlavních příčin, která vede k migraci. Já doufám, že se to nestratí v našich závěrech. To zase souvisí s udržitelnými rozvojovými cíly. Takže děkuji vám všem, děkuji našim řečníkům, vystupujícím i poslancům za podnětnou diskuzi. Bohužel jsme neměli více času k dispozici, což je škoda. Děkuji tedy vám všem, i organizátorům tohoto zasedání, paní předsedkyně, děkuji také tlumočníkům.